Iniziamo le dichiarazioni di voto sulla relazione. Nejdříve ke zprávě paní Gebhardt o provádění směrnice o službách. Nehledě na eh, hluk v sále, předávám slovo panu Mastelovi. Grazie, prezidente. Děkuji vám, paní předsedající. Cílem Směrnice o službách, která vstoupila v platnost v prosinci 2006, je otevřít trh poskytovatelům služeb v Evropské unii, eh, předejít protekcionistickým bariérám a eh, eventuálním diskriminačním opatřením. Evropský parlament vždy trval na tom, že takováto směrnice nemá být záminkou k nebezpečné deregulaci v jednotlivých sektorech čímž by byly, byla ohrožena práva pracovníků. Princip země původu eh, byl eh, byl kritizován a proto eh, byl začleněn princip cílové země. Já jsem podpořil tuto zprávu, protože cílem je poukázat na to, že dochází k neospravedlnitelným spožděním v aplikaci směrnice. Je opravdu složité, paní předsedající, hovořit v takto hlučném sále. Je mi to líto, eh, pane Mastelo. Předávám slovo panu Bělanovi. Děkuji bardzo. Rozvoj Evropy. Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, pro rozvoj evropského trhu pro strožby je nesmírně důležité, abychom měli v našich zemích růst. A to je důvod, proč parlament musí dávat pozor na to, jak je prováděna směrnice o službách. Naším hlavním cílem bylo usnadnit poskytování služeb v rámci celé Evropy. A to je důvod, proč je nyní překvapující, že některé členské státy se snaží bránit volnému pohybu služeb. A přeshraničnímu poskytování služeb. V současné době více než 90 eh, nových pracovních míst je vytvářeno právě v oblasti služeb. A to je důvod, proč řádné fungování směrnice o službách je zásadní pro naše hospodářství. A z toho důvodu a vítám informace o hmatatelných eh, důsledcích, výsledcích této směrnice. Děkuji. Grazie. La parola Děkuji. Slovo má paní Morganti. Morganti. Paní předsedající, vážené kolegové a kolegyně, já jsem byl eh, proti eh, takzvané eh, Bolkestanovy směrnice, cílem směrnice bylo umožnit větší konkurenci v Evropě, pomoci malým a středním podnikům, ale bohužel skutečným cílem této směrnice se pak stalo Um, okrádat naše malé a střední podniky. My máme oblasti v Itálii, které představují skutečně vynikající špičku v oblasti například eh, v oblasti eh, lázeňské, ale eh, teď jsou tito podnikatelé poškozováni, což ukazuje, že Evropa je Evropou velkých národních a nadnárodních společností, které teď jezdí do Itálie a kradou nám naše společnosti. Je třeba hájit malé a střední podniky, protože my musíme podporovat vynikající špičkovou službu v italských podnicích. Slovo má pan Kozlík. Děkuji pěkně. Váž... Děkuji pěkně, vážený Vážná paní předsedkyně, vážný parlamente, 15 směrnice o službách ve všech zemích EU vyžaduje odstranění byrokratických překážek a ulehčení života podnikatelům. Uvá, e, uvádění směrnice do praxe ale vázne. Hlavními problémy je nedodržování rozsahu směrnice, spoždění při e, vytváření jednotných kontaktních míst, nedostatky v administrativní spolupráci či rozdíly ve vzájemném hodnocení. Zpráva, kterou jsem podpořil, považuje za velice důležité rychle zavést do praxe jednotná kontaktní místa. Na těchto místech je možné vyřídit všechno nutné pro poskytované, poskytování služeb přes hranice, zjistit informace o formalitách a administrativních postupech v dané zemi. Služby představují až 40 HDP Unie. Ostranění zbytečných překážek a spoždění může výrazně pomoci um, zvýšit konkurenceschopnost a vytvořit nová pracovní místa. Děkuji. Grazie, la parola. Děkuji. Slovo má pan Balčitis. Ačiū gerbiamas, gerbiamą pirmininkė. Manau, kad paslaugų. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já se domnívám, že směrnice o službách a její hodnocení nám dává možnost zjistit, zda tato směrnice přispívá k tomu, aby se sektor služeb dále rozvíjel v členských státech. A při implementaci této směrnice a dochází k jednotlivým etapám. Je zásadní, aby ty nejdůležitější služby mohly být poskytovány v souladu s legislativou. Je zároveň důležité, aby ve všech členských státech byla zřízena jednotná kontaktní místa a aby tato kontaktní místa měla také dostupné finance, tak aby mohly poskytovat informace. Děkuji, slovo má pan Anan. Myslím, že od počátku Evropské unie dochází k nedorozumění eh, ohledně pojmu volný trh eh, pro pohyb zboží a služeb. Eh, když v roce 1975 moje země chtěla vstoupit do EU, tak společný trh podle nás bylo vzájemné uznávání výrobků, Eh, a to obousměrně. V praxi jsme ovšem nalezli, že to znamená standardizaci, že tedy produkt musí obsahovat ty a ty a ty minerály, ale nesmí obsahovat tamto, objem nesmí být menší než X a větší než Y. A to znamená, že i zboží, které vůbec ani není učeno na export, může být prohlášeno za nelegální. A měl tady být větší výběr pro zákazníky a opak je pravdou. To skutečně není naprosto v pořádku. A proto také náš HDP neustále klesá a je tím postižena také moje země. Grazie, la parola Děkuji. Slovo má pan Kamal. Děkuji, paní předsedkyně. Já si vzpomínám, eh, když jsme poprvé jednali za minulého mandátu o eh, směrnici o službách, bylo to velice kontroverzní a já jsem byl zpravodajem pro obchod a služby, když jsem hovořil o tom, že je třeba liberalizovat mnoho služeb, jako finanční, zdravotní, eh, školské, vodovody a podobně, tak, aby spotřebitelé měli větší výběr a nemuseli být eh, odkázání na státní monopoly. To byla kontroverze skutečně. Pak jsme vymysleli eh, definici služeb eh, v obecném zájmu a to znamená, že některé tyto, některá tato pravidla pro služby se eh, nevztahují na tyto vyčiněné oblasti. A nám se nedaří tedy uniknout z té situace, která tady byla už před 30 lety, kdy toto všechno bylo řízeno státem. Já jsem proto, abychom eh, byli pro více rozmanitých služeb, eh, jak u nás, tak po celém světě. Přejdeme k hlasování o zprávě pana Kančana. Jedná se o práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Slovo má pan Meissner. Jak se zdá, je tady? Ano, máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla zdůvodnit, proč ALDE se z velké části zdržela u této směrnice. Eh, je dobré, že máme ehm, rozhodnutí, že jsou chráněna práva lidí s omezenou mobilitou, ale ehm, týká se to pouze eh, dalších vzdáleností. A já se domnívám, že něco takového není hodno směrnice. A tato směrnice platí až od 250 kilometrů. Celá řada zemí se, celé řady zemí se tak nedotkne. Malta, Kypr a Lucemburg. V těchto státech tito lidé nebudou mít žádná práva je tomu tak také v celé řadě dalších zemí, kde většina služeb je na menší vzdálenosti než 250 kilometrů. Něco takového je zásadní pro lidi v Evropě, aby měli chráněna svá práva při cestování autobusem. A jak ale říkám, je zde celá řada členských států, kterých se to netýká. To je důvod, proč jsme se zdrželi. Jsou zde některé pozitivní aspekty, ale je zde také celá řada negativních aspektů a proto se ALDE zdržela. Děkuji, slovo má pan Mastella. Paní předsedající, děkuji. Návrh nářízení výboru z roku 2008 eh, je zaměřen na to, aby vznikla nová pravidla a nová práva eh, pro cestující v autobuse a autokaru, tak eh, aby se vyrovnaly práva Eh, s ostatními cestujícími v jiných eh, druzích dopravy a v jednotlivých členských státech. Bylo zapotřebí dlouhého vyjednávání s radou, eh, včetně dohodovacího řízení, aby se nám podařilo dosáhnout tohoto konečného textu, který lze chápat jako velice uspokojivý a dobře vyvážený kompromis, protože na jedné straně zaručuje práva cestujících a přitom neukládá velká břemena na bedra podniků, které jsou v tomto oboru, eh, často malé a střední podniky. Je to tedy úspěch pro Evropský parlament, protože byla, byly přijaty mnohé z našich požadavků, jako například oblast působnosti, eh, práva pasažerů závisející na vzdálenosti, eh, výjimky, otázky spoždění a kompenzace pasažerů za takovýchto situací. Slovo má paní Milana. Děkuji vám, paní předsedající. Jedná se tedy o novou etapu práv. Tato práva však musí být patřeně šířena. Jedná se o například vzdálenost 250 kilometrů a je třeba, aby práva těch nejslabších, eh, malých, starších občanů a těch, kteří mají eh, handicap, je zde se hovoří o homogenních pravidlech, ale je z tohoto rozsahu eh, vyloučena přeprava na kratší vzdálenosti, kterou eh, potřebují občané eh, velice často. Je zapotřebí, aby také vznikly orgány, které budou dohlížet na aplikaci tohoto textu. Ano, toto, tento text je úspěchem pro parlament a je třeba, aby to věděli také naši občané. Nicméně kompromis vždy zůstává kompromisem v tomto případě, kompromisem směrem dolů oproti tomu, co si přál Evropský parlament. Musíme správně chápat eh, potřeby našich eh, občanů. Na druhé straně rada eh, dává velký důraz na zájmy skupin. Pan Udžas má slovo. Grazie, Děkuji, paní předsedající. Chci poblahopřát panu Kančanovi k vykonané práci. Pan Mastela možná nebude eh, souhlasit, Eh, ale eh, tento text je velkým úspěchem pro naše občany, protože naši občani doposud jsou chráněni jen tehdy, když jedou déle než 250 kilometrů eh, vlakem nebo autobusem. Kde je tedy ochrana pro evropského občana? Pan Meissner, pan Gezina, vzpomeňte si na Maltu, Lucembursko, právě u těchto zemí eh, není možná takováto ochrana. A proto naše politická skupina se zdržela. Je zapotřebí, abychom upozorňovali na práva pasažérů, zejména na práva osob s, eh, s handicapem, na práva eh, slabších pasažérů. Musíme mít takový text, který bude chránit reálně cestující v Evropské unii. Děkuji, pan Takula má slovo. Arvoisa rouva puhemies. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěl říci, že je pro nás velice důležité soustředit se na práva občanů, ale když hovoříme o právech, musíme mít na paměti také to, že práva souvisí s povinnostmi. Není možné mít práva bez povinností. Když se podívám na tento návrh, na ochranu práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, je to velice pozitivní. Ale když se podíváme na Evropu, vidíme, že je zde velká rozmanitost. Ve Finsku například je celé řada malých rodinných podniků. A to přináší otázku, zda bychom se neměli snažit snižovat eh, zátěž pro tyto podniky. Snažili jsme se být flexibilní v celé řadě věcí a zohlednit ehm, celou řadu různých stran. Eh, já se domnívám, že je zde určitá přidentá hodnota a to je ochrana práv pacientů s omezenou mobilitou a práv cestujících s omezenou mobilitou. A eh, podmínky pro jejich cestování se zlepšily. Nicméně je to trochu kontroverzní věc. Když se hovoří o právech, musí se hovořit také o povinnostech a je nutné zajistit, aby se náklady nevymknuly z ruky pro malé a střední podniky, které jsou činné v této oblasti. Děkuji. Slovo má paní Harkin. Děkuji, paní předsedající. Já jsem hlasovala pro toto nařízení, ačkoliv, že mám eh, E, pocit, že nezachází dostatečně daleko. Nicméně je to začátek a někdy v tomto parlamentu a v EU e, děláme jenom maličkaté kručky a to jsme dnes udělali. Je škoda, že některé členské státy e, nejsou zahrnuty do tohoto nařízení a že se to tedy týká jenom na vzdálenosti větší než 250 kilometrů. Já bych podpořila to, co chtěli ALDE tedy, že ten limit by byl mnohem kr- kratší. A některá základní práva v nařízení se týkají ale i cestujících, cestujících na kratší vzdálenosti. To, jde, to se týká tedy především lidí s omezenou mobilitou. A některá tato práva se týkají nediskriminačního přístupu k cestování a školení lidí, a kteří jsou odpovědní za přepravu. Je zde přechodné období 4 eh, až 8 let aby se podniky mohly přizpůsobit. Já eh, žádám členské státy, aby zajistili co nejrychlejší dodržování tohoto nařízení. Děkuji. Slovo má pan Gallagher. Děkuji, paní předsedající. Já velmi podporuji a posilování práv lidí s omezenou pohyblivostí, ale nejsem spokojena s kompromisem, kterého jsme dosáhli. Já bych byla ráda, aby ta hranice, rád, aby byla ta hranice byla 200 kilometrů. A to by mělo dopad e, v Irsku, e, v mém volebním okrsku v oblasti Donegalu a Golveje a protože eh, celá řada těchto oblastí je za tou hranicí 250 kilometrů. Zároveň eh, se domnívám, že eh, jsou zde, je zde problém s kompenzací a s náklady. A náklady na pojištění by mohly vést k tomu, že někteří poskytovatelé služeb by museli odejít z trhu. Musíme přijmout rozhodnutí, které bylo dnes učiněno a doufejme, že to přechodné období dá příležitost eh, těm, kteří jsou ehm, v té hranici 250 kilometrů, že se přizpůsobí. Já jsem eh, z uvedených důvodů nicméně se zdržel hlasování. Děkuji. Slovo má pan Kozlík. Děkuji pěkně Děkuji. Eh, vážená paní předsedkyně, stěný parlamente, každoročně více než 60 milionů cestujících v Evropě využívá autobusy a autokary. Je nejvyšší čas, aby v platnost vstoupilo nařízení, které podobně jako v letecké lodní nebo vlakové dopravě ochrání práva cestujících. Cestující budou mít 12 základních práv, která budou platit na každou stájnost. Navíc u cest delších než 250 km budou mít nárok na náhradu za spoždění, pomoc při nehodách a omrtích, náhradu škody e, při ztrátě nebo poškození zavazadel a lepší informovanost. Zejména u malých zemí je limit 250 km absolutně na hraně. Oceňují, že cestující s omezenou pohyblivostí budou mít nárok na osobní pomoc, na zvláštní pomoc, tak jako je to v letecké dopravě jsem proto, abychom zavedli eh, nařízení, které konečně sjednotí práva cestujících v jednotlivých dopravních systémech, což výrazně zpřehlední celý systém práv cestujících občanů. Grazie. La parola all'onorevole Děkuji, pan Mikolášek má slovo. Děkuji velmi pěkně. Děkuji, paní předsedající. Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě, která je v EU frekventovaně využívaná, potřebují jasnou právní úpravu, podobně jako v letecké, vlakové či lodní dopravě. Text překladaného nařízení považuji za uspokojivý kompromis, zejména mě těší přijetí 12 základních práv cestujících, která budou náležet všem cestujícím v tomto druhu dopravy, nehledě na vzdálenost. Zejména vítám uznání a zohlednění osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Zaručení právo na náhradu škody například na invalidním vozíku nebo na jiném zařízení, které umožňuje pohyblivost a odborná příprava personálu v oblasti dopravy autokarové a autobusové jsou významným nástrojem v boji proti diskriminaci takovýchto osob a často sociálního vyloučení těchto osob. Děkuji. Jar. Paní předsedající, já jsem hlasoval pro zprávu, protože znamená zlepšení současné situace. A dosáhli jsme vyváženého řešení, které chrání práva cestujících v autobusové dopravě a zároveň zajišťuje existenci malých a středních podniků. Uh, Hranice je zde 250 kilometrů a cestující mají, náhradu na náhradu ško- mají nárok na náhradu škody a při spoždění um, o více než dvě hodiny nebo při zrušení spoje. A provozovatelé jsou často malé a střední podniky, a které může nahráda škody um, dostat až na hranici existence. A je potřeba zajistit to, aby zde k takovým situacím nedocházelo. Máme zde tu hranici 250 kilometrů. Nyní je situace taková, že tato věc stoupí v platnost a poté se můžeme podívat na to, zda dobře funguje. Děkuji, pan Balčitis má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl pogratovat panu Kančiánovi, zpravodaji. Dokument, který jsme dnes schválili, je dobrým kompromisem, protože chrání práva cestujících. Zároveň zde nevzniká nebezpečí pro provozovatele, pro malé a střední podniky. Zároveň se zde lepšují, zlepšují podmínky cestování pro lidi s omezenou mobilitou Ehm, jsou zde lépe jasně určená práva cestujících a to celkově vede ke zlepšení ehm, situace v této oblasti. Grazie. Děkuji. Pan Antonioci má slovo. Děkuji, paní předsedající. Blahopřeji kolegovi Kančanovi k vynikající práci, zejména za dobrý výsledek, jehož dosáhl v dohodovacím řízení s radou. Dosažený kompromis eh, z pohledu jak eh, oblasti působnosti, tak ohledně zařazení 12 základních práv je významným krokem vpřed v ochraně práv cestujících. Práva eh, osob se sníženou pohyblivostí byla také patřičně zohledněna, zejména co se týče nediskriminačního přístupu k dopravě na nárok v případě eh, poničení eh, invalidního vozíku a podobně. Eh, pak je to také důležitá sekce, která se týká personálu v těchto dopravních prostředcích a poskytování informací osob s postižením. Na jedné straně se tak posilují práva cestujících, na druhé straně to neznamená příliš velkou zátěž pro patřičné podniky, protože pro malé a střední podniky by to bylo příliš velké břemeno. Děkuji, paní Doc. Thank you, uh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, uznávám, že tato zpráva má řadu pozitivních aspektů a já plně podporuji práva osob, která jsou znevýhodněná, aby se dostala také do dopravních prostředků a měli nárok na kompenzaci. Já si přesto myslím, že takový druh legislativy patří do rukou národních vlád. A také si myslím, že finanční zátěž eh, která s tím souvisí, bude prohibitivní pro mnohé poskytovatele dopravních služeb poněvadž mnozí poskytovatele, zejména autobusové dopravy, jsou poměrně malí a nyní mají hodně práce s tím, aby se vyrovnali s nedávným růstem cen paliv. Domnívám se, že tyto náklady povedou k eh, jasným důsledkům. Důsledkům doprava bude dražší a bude se omezovat dostupnost. A bohužel také ti, kteří pomáhají eh, osobám postiženým, budou mít potíže. Děkuji. Pan Fidanca má slovo. Děkuji, paní předsedající. Tato cesta byla dlouhá dnes jsme hlasovali o eh, této zprávě a já chci poblahopřát panu Kančanovi za to, že touto dlouhou cestou se ubíral tak eh, hrdině. Máme tedy teď nařízení ohledně práv cestujících a já doufám, že příští krok povede k jednotnému testu, který eh, bude schromažďovat všechny jednotlivé interpretace do, jednotného textu. Samozřejmě, že to pole působnosti je rozumné, ale je třeba, abychom začlenili eh, do eh, této situace co možná nejvíce členských států. Ehm, navíc eh, je tu ta otázka 250 kilometrů. Ehm, museli jsme se tedy vzát několika různých možných kompenzací. Já jsem rád, že e, bylo popřeno, že e, toto nové nařízení nepřinese větší e, ochranu, větší pomoc osobám s postižením. Myslím, že naopak můžeme být a tento text hrdě. Děkuji. Děkuji, než předám slovo panu Ovírovi. Chtěla jsem zdůraznit, že na to, abyste mohli požádat o slovo při prohlášení hlasování, musíte se přihlásit písemně v předešlých dnech, takže Toto je teď vyjasněné a prosím, pane Ovire, máte slovo. Tänan, proua president, ja vabandan, et mul jäi Vážená paní předsedající, omlouvám se, že jsem se neregistrovala včas. Hlasovala jsem proti, protože zde prostě nedochází k rovnému zacházení s cestujícími. Tento dokument nezahrnuje malé členské státy a v případě malých členských států je možné tento právní akt prosazovat jenom částečně. Lidé, kteří používají autobusy, jsou často mladší lidé a lidé, kteří nejsou příliš bohatí a z toho důvodu neschvaluje tento dokument. Děkuji. Nyní předme k vysvětlení hlasování u Srebrná Kalahana ohledně emisí u eh, nových lehkých užitkových vozidel. Pan Klinc. Děkuji, paní předsedající. Zastavu se. Děkuji, paní předsedající. Bylo zde dosaženo kompromisu pro eh, užitková vozidla. Je to kompromis mezi eh, výborem pro eh, průmysl a výborem pro životní prostředí v parlamentu. Došlo ke snížení emisních limitů z 203 na 147 gramů. To je nesmírně důležité z hlediska nákladů, které ponesou uživatelé takovýchto vozidel dojde k navýšení ceny takovýchto vozidel. A kdo používá takovéto, podnik, eh, takovéto vozidla. Často to jsou malé a střední podniky a my často hovoříme o tom, jak podpořit malé a střední podniky. A hovoříme o tom, že se musíme snažit odstraňovat překážky pro rozvoj malých a středních podniků. Doufám, že náklady, zvýšené náklady na nová užitková vozidla nebudou další překážkou pro malé a střední podniky. Grazie, la parola all'onorevole Jar. Děkuji, pan Jar má slovo. Paní předsedající, Evropský parlament a byl schopen prosadit proti radě a komisi svůj dlouhodobý cíl do roku 2020, aby měly emise u těchto vozitel e, se snížit na 147 gramů je to realistická hodnota, která je možné dosáhnout inovativní technologií. A vozidla budou čistší, a nicméně bude možné tento vývoj eh, zaplatit. A to je velice důležité, protože samozřejmě by nebylo dobré, pokud by cena za nová vozidla byla příliš vysoká a tak by stále e, naše životní prostředí zatěžovala stará vozidla. Já jsem velice rád, že zde bylo dosaženo dohody a že tato dohoda byla podpořena většinou v parlamentu. Děkuji. Slovo má paní Ford. Thank you. Děkuji. My jsme nyní hlasovali o zprávě o výkonnostních emisních normách pro nová lehková užitková vozidla. Když eh, lehká užitková vozidla, to jsou samozřejmě takové dodávky a výkonnostní emisní normy znamenají de facto emisní normy, které znamenají eh, spotřebu paliva. Mnoho ovšem tady záleží na ceně paliva. Určitě malí živnostníci si přejí eh, vozidla, která budou mít nízkou spotřebu, to ano. A eh, v Lutonu, eh, odkud pocházím, je výroba takovýchto vozidel a zdá se, že inovace vznikají přímo zde v dílnách, jsou to technické inovace. My si myslíme, že tyto cíle sice dosáhneme, ale dosáhnutí těchto eh, inovací je eh, pomocí toho, co se děje v technické oblasti a nikoli tím, co nařídí evropská legislativa. Kelly. Děkuji, pan Kelly. Eh, Bohužel já jsem zde nebyl během rozpravy. Byl jsem na jiné schůzi ale eh, byl bych velice rád, bych mohl říci několik slov nyní. A strategie EU 2020 se soustředí především na obnovitelné zdroje a to je správně. Ale podobně důležité pro dosažení našich cílů bude energetická účinnost. A, a to také v oblasti a, eh, užitkových vozidel. Užitková vozidla a, eh, jezdí každý den a to často na dlouhé vzdálenosti. A bez a, emisních limitů pro tato vozidla, nedosáhneme cílu strategie EU 2020. Tímto způsobem můžeme podpořit snahy producentů, aby snižovali spotřebu těchto vozidel. To bude v zájmu všech. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro toto doporučení. Děkuji. Přejdeme k vysvětlení hlasování u doporučení pana Leného posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany. Slovo předávám panu Mastelovi, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Rada nám předala návrh rozhodnutí, které umožňuje posílenou spolupráci v oblasti ochrany jednotné jednotné patentové ochrany mezi členskými státy, kde eh, Itálie a Španělsko se často vyslovovaly proti eh, trojjazyčnému jazykovému režimu. Je to totiž diskriminační režim a porušuje pravidlo rovnosti všech eh, jazyků v Evropské unii členské státy a dnes také to bylo vidět při hlasování, že těžko dochazujeme tedy jednoty. Měli bychom nejdříve počkat na rozhodnutí soudního dvora. Soudní dvůr má rozhodnout v následujících dnech ohledně eh, této jednotné patentové ochrany, protože také zhodnotí možné eh, právní dopady eh, tohoto textu. A proto nezbylo než hlasovat proti. Děkuji. Pan Rode. No, men, eh har oplevet debatten her i parlamentssalen om det europæiske forstærkede Tato parlamentní debata eh, o posílené spolupráci v oblasti eh, jednotné patentové ochrany. No, eh, tady se člověk může trošku usmívat a když tady sedí politici vlastně de facto se eh, postarali o to, abychom poškodili eh, vnitřní trh a nyní to potřebujeme nahrazovat posílenou spolupráci. Tento patent eh, stojí desetkrát tolik v Evropské unii, než eh, stejné, eh, získání stejných patentových práv ve Spojených státech nebo někde jinde. Znamená to 250 milionů eur nákladu navíc. A to znamená, že Eh, že jsme museli hlasovat pro to posílenou spolupráci, aby určité země nemohly dále sypat eh, písek do soukolí. Děkuji. A nyní pan Bělan. Děkuji, paní předsedkyně. My už 20 let debatujeme o společném jednotném patentu v Evropě máme velice komplikovaný systém, eh, který je mnohem náročnější finančně i časově, nežli v podobný systém ve Spojených státech. Patenty jsou velice důležitou oporou hospodářského rozvoje a hospodářského růstu, zejména v době zesílené konkurence na světovém trhu. My tady prostě nemůžeme váhat, my musíme posílit sami sebe v této oblasti. Nezapomínejme, že existovaly velké kontroverze v jazykových otázkách. Nesmíme zapomínat také na to, že ani malé jazyky nemůžeme diskriminovat v této oblasti. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Žijeme v prostředí trhu, kde firmy se musí vyrovnávat s globální konkurencí. Lingvistická reforma patentu ukazuje, že se snažíme uspořit náklady pro ty, kteří si chtějí registrovat patenty, zejména ve srovnání třeba s Čínou nebo podobnými konkurenty. Nebylo by lepší nechávat vše patentovat pouze v jednom jazyce? Jak víme, v Evropě máme dva právní systémy s různými pravidly a charakteristikami. Nebylo by lepší je zharmonizovat? A navíc posílená spolupráce to je nejenom duch Evropské unie, ale je to také škodlivé společnému trhu. Jde o eh, deformaci konkurence mezi členskými zeměmi. Některé členské země určitě budou v horší pozici než jiné. Děkuji, pan Perillo. Děkuji, paní předsedající. Na jedné straně mě těší tento výsledek, že Evropa po letech získala významný nástroj jako jednotný patent, který umožní EU, aby byla konkurenceschopná s jinými územními jednotkami. Na druhé straně musím politovat toho, že tento výsledek je dosažen eh, na úkor různých míst, jako je Itálie, která vždy usilovala o e, posílení EU. Rozhodnutí o pouhých třech jazycích, ve kterých e, bude e, vedena dokumentace, znevýhodňuje, znevýhodňuje některé ze států. Před několika měsíci jsem předložil dotaz na komisi, ohledně využití italštiny v tomto kontextu, ale 25 ze 27 států eh, mezi tím s tím souhlasili, takže jsem se zdržel. Děkuji, eh, paní Legrip. Děkuji, paní předsedající. <clears throat> Obecné rozvězání. Děkuji, paní předsedkyně. Stávající řešení v oblasti ochrany patentu v jednotlivých eh, českých zemích eh, nejsou spokoje pro nikoho. Je skutečně nutné, abychom měli eh, jediný systém a nový systém by měl také stimulovat výzkum a vývoj. Zavedení jednoduchého a jasného systému, který bude naprosto jednotný, Eh, se třemi jazyky, tedy s více jazyky, nevím, je tady ještě možnost eh, tlumočení do dalších jazyků. A já myslím, že to by mohlo pomoci eh, zejména malým a středním podnikům, které nemají dostatek zdrojů, aby patentovali několikrát a v různých členských zemích. Jednotný systém by mohl probudit ty takzvané spící inovátory. Eh, mohla by to být eh, velká motivace pro firmy k inovacím a eh, tak, aby jejich inovace byly chráněny. My bychom byli velice rádi, kdyby tato motivace vycházela z tohoto nového nařízení a také, aby uchránila to, čeho jsme v Evropě už dosáhli. Děkuji. Paní euh, Děkuji, paní předsedající. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu pana Leného, která umožňuje posilnou spolupráci v ohledně eh, jednotné patentové ochrany. 20 let se bojovalo o tento výsledek abychom měli konkrétní realizaci těchto snah na evropské úrovni. E, evropské podniky čekaly tak dlouho na to, aby získali tak významný nástroj pro svou konkurenceschopnost a rozvoj. Tím, že umožňujeme tuto posílenou spolupráci a že jsme to podpořili i my jako Evropský parlament, jednáme e, v zájmu Eh, posílená spolupráce a je to podruhé, co je tento postup použit. A myslím, že to je velice konkrétní a pozitivní signál pro podniky, pro inovace, eh, pro jejich konkurenceschopnost. 25 ze 27 členských států se připojili k této posledné spolupráci, aby vytvořili jednotný evropský patent. A eh, já Eh, vím, že některé členské státy s tím měly ještě určité potíže, ale bylo důležité, abychom dali tento signál, který byl tolik očekáván od našich podniků. Děkuji. Paní Bilbao. Gracias, presidenta. Me abstenido. Děkuji, paní předsedající. Já jsem se zdržela hlasování, protože se domnívám, že vytvoření jednotné patentové ochrany prostřednictvím posledné spolupráce je selhání. Jenom devět členských států původně souhlasilo a v dokumentu se poukazuje na to, že cíle nebudou dosaženy v dohledném výhledu. A Evropský soudní dvůr by měl um, předložit rozhodnutí a také rada by měla přijít se společným postojem. A měla by se snažit eh, na prosazování jednoho jazyka. A pokud se podíváme na ty jazyky, které se používají Možná by bylo lepší, abychom měli pouze jenom jeden jazyk, ale nyní máme ehm, roztříštěné rozhodnutí, ve kterém se hovoří o třech jazycích. To není správný způsob, jak konsolidovat takovýto evropský projekt. Nikolázi. Děkuji slovo, pan Mikulášek. Ehm, ak má Evropská unie... Pokud má Evropská unie posílit svoje konkurenceschopnost a získat světové prevencí v oblasti inovací, musí být její kreativní potenciál zabezpečený. Patentový systém v Evropské unii ale trpí celou řadou nedostatků, a které brání vytvoření jednotné patentové ochrany a také rozvoji vnitřního trhu. Tím se snižuje právní jistota vynálezců a inovativních firm. Poskytování jednotné ochrany vynálezů ve všech členských státech prostřednictvím existence jednotného evropského postupu pro udělování patentů na základě jednotného systému patentového práva. Něco takového by jednoznačně zpřehlednilo celý systém a zároveň by to přineslo snížení nákladů především pro malé a střední podniky, které musí vydávat až třikrát více než například ve Spojených státech snaha a vytvoření snahy o vytvoření jednotné patentové ochrany nenaplnily očekávání vzhledem k tomu, že veškeré podmínky pro posílenou spolupráci jsou ale splněné a já proto souhlasím s tím, aby Evropský parlament udělil svůj souhlas. Grazie, la parola. Děkuji. Slovo má pan Udžas. Děkuji, paní předsedající. Když přes 100 lety v patent nebyl uznán v, mm, v telefonních systémech ve Spojených státech, nebylo to kvůli italštině nebo angličtině, ale kvůli tomu, že tam chybělo plnění požadavku. Neměl peníze na to, aby zaplatil registraci patentu. Dnes se ocitáme v paradoxní situaci. Nehledě na to hlasování si myslím, že skutečnost, že je přijat v tříjazyčném režimu eh, patentový systém, a že není zde Je to italština. Myslím, eh, že to ukazuje na slabost našeho eh, vedení. Máme mít evropskou politiku, ukazuje to slabost naší politiky, která se ukazuje zejména ve výzkumu a inovacích. Stačí připomenout, že studie o konkurenceschopnosti, která byla v prosinci uveřejněna, ukazuje, že Itálie v posledních letech eh, darovala 4 miliardy eur jiným státům, které eh, přijali naše eh, výzkumné pracovníky. A eh, Tito výzkumní pracovníci nepochybně už italštinu nepotřebují, protože se dobře naučili anglicky, francouzsky nebo německy. A teď mohou ve těchto nových jazycích prezentovat své patenty. Pan Antinora má slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl mm, zdůvodnit, proč jsem nezhlasoval proti. Vytvoření jednotného patentu samozřejmě mohlo mít e, pro e, patenty v Evropě, ale e, výsledek by mohl být také mnohem lepší, kdybychom jen postupovali jinak. Ohledně posílené spolupráce, tam, tam si myslím, že se daleko nedostaneme, je to jen další etapa Eh, na přijetí jednotného evropského patentu. A eh, tato snaha už trvá od 90. let. A proto já jsem chtěla svat proti, protože je, je tu rozpor s článkem 20. smlouvy a článek 118 také hovoří o něčem jiném. A posledná spolupráce má zde negativní dopad na svobodný pohyb kapitálu a další aspekty. Navíc by bylo politicky mnohem elegantnější a mnohem vhodnější počkat na rozhodnutí soudního dvora, které má padnout 8. března a na základě onoho rozhodnutí pravděpodobně budeme muset revidovat e, naše rozhodnutí. Děkuji, slovo má pan Sasoli. Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Ještě jednou jsme viděli neschopnost italské vlády ochránit europeistický e, profil Evropy a e, zaměřit se na takovou věc, jako jsou evropské patenty. 25 států ze 27 a valná většina Evropského parlamentu se staví za návrh upravující eh, patenty, které a toto nařízení bude um, postihovat zejména ty podniky, které jsou nejvíce inovativní. Eh, toto přinese italským podnikům nebezpečí, že nebudou patřičně chráněny v Evropě i ve světě. Je s podivem, že vláda, která nedělá nic pro šíření evropské kultury, po světě, protože jim odebírá prostředky, eh, nevyužívá ani italského jazyka a nezušlechtuje je, neprosazuje a takto eh, šovinisticky eh, se řídí principem nějakých jazyků. Třeba, že víme, že patenty se teď píšou v angličtině, protože angličtina je jazykem globální ekonomiky a proto by ten, kdo měl, eh, kdo tedy má právo předložit patenty, by měl právo je předkládat ve svém rodném jazyce. Je to eh, hlasování, které bylo uspěcháno a já to zde chci říci, chci to říci i pro pana Barniera. Měli jsme počkat na 8. března, eh, kdy soudní dvůr se vysloví ohledně používání národních jazyků například eh, proto, aby u patentového soudu člověk mohl obhajovat svůj návrh a eh, to tež mm, se dotýká i samotné legitimity eh, patentového soudu. Měli jsme tedy počkat na rozhodnutí soudního dvora, než jsme přijali rozhodnutí. A proto naše strana se rozhodla se zdržet. Děkuji, slovo má pan Kelly. Uh, uh, Mnohokrát děkuji. Tento návrh určitě není perfektní a možná bude nutné ho přehodnotit v důsledku rozhodnutí ESD za několik týdnů. Nicméně je to krok správným směrem a z toho důvodu jsem tento návrh podpořil. Účastnil jsem se celé řady seminářů zde v Evropském parlamentu, které se týkaly inovace. A v celé Evropské unii se zdá, že většina lidí je přesvědčena o tom, že abychom se dostali z recese, musíme mít inovace. Inovace znamená výzkum a vývoj a nové produkty. Musí být možno patentovat nové produkty. V Evropské unii musíme mít systém, který bude co nejsnažší a bude tak nákladově efektivní jako v USA. Já se domnívám, že ještě jsme toho nedosáhli, ale přinejmenším jsme se pohnuli v tomto směru, tak proto jsem podpořil dnešní návrh. Klajs. Děkuji, slovo má pan Klajs. Děkuji, u, eh, voorzitter. Ik heb mij onthouden. Děkuji. Já jsem se, děkuji paní předsedající, já jsem se stržil eh, zprávy pana Léného ne proto, že bych byl proti společnému patentu, spíše naopak. A ve Flandrech jsme vždycky prosazovali tuto myšlenku a já se domnívám, že chceme mít eh, takovýto patent eh, především s ohledem na to, jak náročný je celý postup v současné době. Takže potřebujeme mít společnou patentovou ochranu. Nicméně problém je, že otázka jazyku je stále ještě nedořešena. A z tohoto důvodu a se musíme podívat na to, jak návrh komise zohlední používání francouzštiny, angličtiny a němčiny. Domnívám se, že by mělo být možné aby se dalo předložit eh, návrh eh, v holandštině. Děkuji. Slovo mají zpravodajové ohledně zprávy pana Beleta o radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv. Slovo má pan Mikolášik. Děkuji vám, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, kodifikace uvedených ustanovení a textů s uvedenými změnami nepochybně přinese zpřehlednění právní úpravy o radioaktivitě v potravinách. Domnívám se ale, že v kontextu přijetí Lisabonské smlouvy je třeba přehodnotit právní eh, základ návrhu nařízení, zohlednit nové pravomoci i pravomoci Evropského parlamentu ohledně eh, ochrany veřejného zdraví. A souhlasím s názorem, že článek 168 oddíl 4b smlouvy o fungování Evropské unii poskytuje právě ten právní základ návrhu Pravým cílem opatření přijatých na tomto e, e, základě má být ochrana veřejného zdraví. To platí právě pro stanovení e, maximálních úrovní kontaminace v potravinách a krmiva, krmivech. Děkuji. Grazie. Děkuji. Slovo má pan Udžas. Děkuji vám, paní předsedající. Souhlasím s velkou částí návrhu na změnu, které se týkaly tohoto původního textu, který jen kodifikuje to, co už bylo legislativně připraveno v minulosti ohledně maximálních přípustných hodnot radioaktivity v potravinách a krmivech. Zapomínáme ale a mlčíme nad tím, že se jedná o Eh, radioaktivitu vzniklou při nehodách radioaktivních. Neměli bychom zapomenout na rizika jaderných elektráren, protože to, o čem hovoříme, jsou důsledky těch jedovatých plodů, které chtějí ještě v některých eh, státech nadále pěstovat. A proto je to opatření, které by eh, v nás mělo okamžitě rozeznít tuto poplašnou strunu a Měli bychom si uvědomit, že můžeme udělat více, že můžeme žádat povinnost okamžité komunikace, okamžitého sdělení a že je tu také možnost výjimky z a, nebo tedy, aby zde nebyla žádná výjimka eh, pro eh, eh, povinnost sdělení takovýchto informací ohledně možných nehod. Děkuji, pan Křip. <clears throat> regulacje prawne dotyczące ochrony. Děkuji, paní předsedkyně. Nařízení, e, které má chránit e, potraviny před kontaminací radioaktivním e, zářením, to je obtížné téma, zejména v souvislosti s veřejným zdravím. V kontextu Lisabonské smlouvy je třeba se zabývat tímto nařízením ve spolupráce mezi komisí a parlamentem. Toto už je čtvrtý, čtvrtá smlouva eh, eh, od eh, doby, kdy byla poprvé uzavřena smlouva Euratom. De facto se toto vztahuje také na ochranu zemědělců které je třeba chránit, eh, když dojde k nějaké mimořádné situaci a z ní pro ně vyplynou problémy. A také v této souvislosti jde o import potravin z celého světa do Evropy. Opět souvisí to s veřejným zdravím a s nebezpečím radioaktivního, radioaktivní kontaminace. I zde je třeba na to dávat pozor. Děkuji, slova pan Antonioci. Děkuji, paní předsedající. V návrhu kodifikace dvo, eh, tři nařízení od roku 87, 90, eh, která eh, stanoví Eh, maximální úroveň kontaminace. Nám teď tento text umožňuje, abychom ex post se vrátili k článku, který již existuje a oprávnili takto právo rady eh, pro nové nařízení, eh, aby bylo takto potvrzeno, že komise může předložit návrhy na okamžitá opatření, je to zapotřebí. Je třeba vyjasnit, ve světle nových norem, které vznikly díky Lisabonské smlouvě, zda e, toto oprávnění ještě dále umožňuje e, provádění kompetencí, které náleží e, rady, radě, které jsou tedy delegované radě a jak správně jsou definované tyto kompetence předané radě. Je zapotřebí, aby v případě jaderného nebezpečí eh, došlo ke zjednodušení patřičních pravidel pro komisi a abychom měli za tímto účelem správně vypracované legislativní prostředky. Děkuji eh, všem a nyní přerušuji zasedání až do 15 hodin.